Eh, muy buenas tardes. Dobré odpoledne. Pokud budete souhlasit, budeme pokračovat podle našeho pořadu jednání, v tomto případě bod číslo 11, což je veřejné slyšení na téma nové technologie, konkrétně finanční technologie a vliv těchto technologií na budoucnost finančního sektoru. Myslím si, že bez pochyby pro každého skutečnost, že eh, nové technologie mění i finanční svět je to odlišné od situace před několika lety a uvidíme, jak tato transformace bude vypadat. Takže ta eh, debata ohledně tohoto tématu je eh, rozsáhlá, názory se liší, tradiční finančníci na to nahlíže jiným způsobem, zastánci moderních technologií zase jiným, což je zase dobré a příznačné pro správný Eh, dialog a nyní tedy Evropský parlament na základě iniciativy frakce ALDE vypracoval eh, zprávu z vlastní iniciativy. Paní zpravodajka je zde přítomná a já tu nebudu hovořit nějak ze široka, vrátím se až v závěrech, nicméně již nyní chci poděkovat sedmi výtečním eh, odborníkům, kteří nám představí jejich vize na toto bez pochyby e, velice důležité téma. Myslím, že tu máme dnes ty úplně nejlepší z nejlepších, aby pohovořili o současném stavu i o blízké budoucnosti v této tématice. Takže nechci pokračovat v mém monologu, vrhněme se do diskuze. Máme tu tedy prostor pro dva panely. To slyšení jsme rozdělili do dvou částí. Ta první se bude týkat eh, technologických inovací a ta druhá část eh, výzev a příležitostí. Tedy eh, nyní hned představím ty první odborníky, kteří pohovoří v první části. V první řadě to bude paní Claire Kalmedžen, která je ředitelkou pro inovace z Lloyds, takže prosím, eh, Claire, máte slovo. Eh, eh, My jsme si vyčlenili takových pět minut pro každého řečníka a následně po těch čtyřech příspěvcích pak bude prostor pro příspěvky našich poslanců a všech, kteří se budou chtít na něco eh, zeptat. Takže prosím, děkuji. Fintech, tedy jako globální industrie, průmysl se rozvíjel velice rychle a Spojené království je takovým eh, lídrem eh, v této oblasti. Máme takové dva hlavní směry v tomto systému uznáváme takové eh, hlavní eh, atributy, že důležitý je tedy eh, talent, kapitál, podpůrná politika a prostředí a také pozornost poptávky. Zaznamenáváme tedy podstatnou technologickou transformaci v Evropě, představuje to nějakých 12 milionů, pardon, 28 milionů zákazníků, 12 milionů transakcí, přes online a 8 milionů přes mobilní technologie. Takže máme akcelerátory fintechu, je nezbytný samozřejmě základní kapitál, také poskytujeme podporu, zajišťujeme sponzory, rozšiřujeme tuto komunitu a poskytujeme podporné nástroje po celém Spojeném království. Nicméně je důležité tuto zkušenost poskytnout všem našim zkuš- eh, klientům. Ve Spojeném království je stále ještě nějakých 6 milionů dospělých, kteří nepoužívají internet, proto je důležité eh, i zapracovat na tomto vylepšování. Spolupracujeme s podnikateli, aby se rozšiřovala tato dovednost spolupráce přes internet, což může podniky vést k úsporám. V dnešní době už se rozvíjí platformy jako Airbnb, Alibaba, Facebook a podobně. Je důležité tedy opravdu spolupracovat, přitahovat e, nové e, spotřebitele, klienty a nastavit e, řádnou rovnováhu mezi inovacemi a ochranou spotřebitelů. Já bych dnes chtěla hovořit o takové takových šesti úvahách, která je důležitá na úrovni fintechu. V první řadě tedy stanovit globální normy, aby se podpořila inovace, abychom poskytovali eh, služby pro naše spotřebitele, sladili eh, regulace mezi jednotlivými zeměmi. Dále je důležité zapracovat na rozvíjení digitálního jednotného trhu v Evropě. Druhá taková úvaha je vytvářet kulturu experimentování. Ve Spojeném království máme FCA Sandbox a UK Industry Sandbox. Lloyd, naše společnost, se účastní na právě práci a rozvíjení v této oblasti. Uh, za třetí je také rozvíjet zájem ze strany eh, spotřebitelů o tyto inovace ve finančních eh, technologiích. Ovšem je zapotřebí ochránit eh, například právo na soukromí údajů a podobně při využívání mobilních technologií. Například zkušenosti s mobilními telefony ještě nejsou stále ty úplně nejlepší. Eh, čtvrtá taková úvaha je podpora vytváření eh, horizontálních skenovacích eh, mechanismů, vyřešit situace při narušení nějakého trhu a vyřešit systémová rizika. A dále jsou tu určité hrozby, kterými se třeba musíme zabývat, a otázky kybernetické bezpečnosti, vylepšování aplikací a podobně. Pátá taková úvaha je podporovat spolupráci mezi aktéry, um, podporovat to rozvíjející se prostředí ve prospěch inovací. A za šesté eh, rozšiřovat eh, eh, rozšiřovat spolupráci mezi bankami a společnostmi ve věcech, které pracují v oblasti finančních technologií. No a šestá úvaha tedy je navýšit konkurenceschopnost našeho kontinentu vůči Asii a Spojeným státům. Takže měli bychom umožňovat proškolování ve finančních technologiích, podporovat a zhánět investice abychom opravdu zajistili eh, tu řádnou pozici Evropy v této oblasti. No a na závěr bych chtěla říci, že nechceme rozhodně eh, pokulhávat, nechceme, aby nikdo zůstával pozadu, takže jsme vytvořili v rámci naší společnosti 20 tisíc digitálních expertů, kteří šíří tyto znalosti dále. No a dále také je třeba podporovat eh, eh, inovace, sdílení informací, Eh, výměnu eh, zkušeností, jako eh, například poučit se z toho prohlášení o stovce problémů měnového orgánu ze Singapuru. Pak je to další záležitost a to je alternativní financování prostřednictvím kterého se zase snažíme otvírat dveře pro rozsáhlé organizace, aby pracovali společně, a aby se navzájem podporovali. No a, a další takový bod závěru je podporovat eh, Eh, zastoupení žen v digitálním světě, protože 51% eh, našich klientů jsou vlastně ženy, takže tu máme i určité stanovené cíle, aby se i eh, zastoupení žen navýšili, navýšilo. Takže tímto vám děkuji za váš čas. Opravdu se těším na rozsáhlý dialog s zástupci tohoto odvětví a ještě jednou děkuji Evropskému parlamentu za eh, příležitost pohovořit na tomto slyšení. Já vám děkuji a nyní bych předal eh, slovo panu Markusu Laubemu, ten je zakladatelem a eh, výkonným ředitelem Crossingsu. Prosím, máte slovo. Vielen Dank. Ja, zuerst äh, möchte ich mich entschuldigen. Wahrscheinlich entspreche ich nicht Ihrem Bild eines äh, typischen Fintech. Možná, že to nebude odpovídat takovému typickému image fintech firmy eh, dneska tady eh, tedy eh, bílé vlasy a nemám džíny, takže vidíte, že fintech to je eh, jaksi i téma seriózní Eh, a je to pro mě velké potěšení, že mohu dnes k vám hovořit jako tedy firmy, která je z Německa, jmenuje se Crossings a eh, je to fintechová firma z Německa. Máme velké zkušenosti s evropskými institucemi i jménem Evropské expertní skupiny. To byla expertní skupina na téma fakturace, kde jsem byl členem. Jsem také členem ESBA, což také je eh, skupina, která se zabývá tématem fakturace. A my jsme hodně v kontaktu s Evropskou unii, eh, s různými DG, Evropské komise s, různý, s pracovní skupinou, která se zabývá evropskou fakturací a platbami hodně, tedy v podstatě mm, se zabýváme podobným tématem, jako je téma tohoto slyšení dnes. A proto bych chtěl zdůraznit, jak je důležitá akce jako ta dnes zde. Ale já jsem pracoval v životě i v jiných oblastech, také i jsem mm, se zabýval otázkami růstu v mé firmě a doufám, že mm, dnes přispějeme k vaší debatě. Chci poděkovat eh, spotřebitelům jak jsem řekl, vlastně já, eh, jak říkám, my jsme eh, nová aliance, nově založená aliance, eh, byli jsme založeni v červenci 2016 a pracujeme výlučně proto, že zastupujeme fintech na evropské úrovni. A jsou to podniky, které jsou z různých oblastí, mobilní platby, elektronické platby, elektronická výměna a pokoušíme se eh, tyhle ty eh, věci spojovat. Především, už jsme tady hovořili o té relevanci toho, že spolit Spotřebitelé a podniky potřebují především eh, jednoduchá a spolehlivá řešení, která budou užitečná, nejenom aplikace, které znáte všichni z oblasti B2C, ale také podniky mezi sebou. B2B, které chtějí dosáhnout nových obratů s novými technologiemi. To je téma, a kterého jsme svědky stále častěji. Ta témata se spojují dohromady. Platby, financování, eh, dodavatel, eh, z dodavatelského řetězce. Tady se vytváří nová eh, struktura, díky níž se eh, vytváří růz, vznikají nové podniky a nová pracovní místa v celé Evropě. Pro nás samotné můžeme říci, že eh, jako firma Crossing eh, jsme začali se čtyřmi zaměstnancemi, zaměstnanci, teď je nás 80, takže tady se toho děje hodně. Týká se to nejenom finančních technologií samotných, ale také spolupráce s jinými firmami v této oblasti, ale s bankami, je tady spolupráce s etablovanými podniky. A jsou tady některé příklady, o kterých lze říci, jak se to vyvíjí. Jeden eh, případ je financování malých a středních podniků. Tady jsou eh, úplně nové eh, možnosti, úplně nové možnosti financování mimo bankovně, které chtějí na vlastní účet Prostě všechno to, co je možné teprve, když se nasadí nové technologie. A proč ještě neexistují eh, žádná, žádná pravidla toho, co je možné, co není možné. A proto eh, jsou eh, vlastně takováhle pískoviště, sandboxy, zajímavým prostorem pro odzkoušení těch nových technologií i pro tvorbu příslušné regulace. Na druhou stranu, u těchto podniků finančních technologií eh, hraje velkou úlohu eh, ochrana, eh, ochrana spotřebitele. Je tady velká poptávka z této strany podniků. Banky mají určitý nás, náskok, ale i my máme vlastní zájem poskytovat spotřebitelům bezpečná řešení, tak abychom opravdu chránili spotřebitele. Na druhou stranu, tyto předpisy nesmějí celý tento nový e, biznis omezovat. A proto můžeme také hledat společně nová řešení, aby to, abychom prospěli novými technologiemi a, a pomohli podnikům růst. Takže si myslíme, že je třeba zde mít eh, odstupňovanou regulaci podle toho, eh, o jakém hovoříme eh, riziku, o jaké aktivitě, jak důležité pro podniky a podnikatele a spotřebitele. A toho je tady to B25 a potom a ty alternativní úvěry. A rozhodující je také abychom měli harmonizovanou celoevropskou úpravu, která umožní, aby podniky mohly fungovat eh, v jednotném evropském na jednotném evropském trhu. Já vám děkuji eh, za pozornost. Děkuji, Markusy. A nyní má slovo Tania Kier eh, z podniku Klarna. Thank you very much for allowing me to come here. Děkuji, mi, děkuji vám, že jste mne pozvali na toto slyšení, vážení poslanci Evropského parlamentu. Neměli bychom zapomenout, co je hybnou silou v inovačním eh, světě. Nejsou to politici, regulátoři, ani my, ani fintechs, ani nějací narušitelé, ani jiní aktéři jako banky či jiné finanční instituce je to tou hybnou sílou je poptávka spotřebitelů a podniky dlouho spotřebitele, spotřebitelům nenaslouchali. Co se týče plateb online, naše společnost úspěšně vlastně zapracovala na těch potřebách spotřebitelů a zavedli jsme firmu pro online shopping a prokázalo se, že vlastně 45 milionů zákazníků využívá naše služby a více než 65 tisíc obchodníků po Evropě a také na severoamerickém trhu. Um, dochází k nějakým půl milionům převodů um, denně a zahrnuje to 17 členských států Evropské unie. V loňském roce jsme se dostali také na severoamerický trh a to úspěšně. Nicméně myslím si, že i jiní hráči fintechu by měli být zdůraznit. Klarna a je regulována jako banka, jsme podrobeni požadavkům na kapitál, EML, bankovnímu tajemství a také pravidlům pro zachování soukromí. Nicméně banky zabraňují mobilitě trhu tím, eh, že eh, skrývají údaje a umyslně tedy dochází takto k neefektivitě trhu a to je vše na úkor spotřebitele, který za to platí platí tedy nejrůznější poplatky za transakce, ale to je takový krátkozraký přístup a doufejme, že věci se tedy změní. A poptávka ekonomiky tady diktuje, že je třeba brát v potaz požadavky spotřebitelů, abychom zajistili úspěch. EU musí odstranit tady tyto tržní hranice, zavést stejná pravidla pro všechny, rovné konkurenční podmínky a příležitosti pro všechny. Stejně tak ochraňovat spotřebitele, přičemž bude snižovat náklady za převody a toto vše přispěje k efektivnímu eh, trhu. Když se podíváme zpátky, tak před nějakými desíti lety jsme nepoužívali smartfony ani aplikace nebo internet v takové míře jako dnes. Nicméně nyní eh, je to naprosto samozřejmá součást našich životů. Technologie reagují na poptávku spotřebitelů a finanční prostor je vlastně jednou z těch nejzajímavějších, ale nejsložitějších oblastí dnešního světa. Je také kontroverzí, protože a tady e, se e, tvrdí, že z toho mají užitek e, hlavně ty technologické firmy. Nicméně nesmíme ztrácet ze zřetele to důležité tady eh, se ztrácely ze zřetele právě požadavky spotřebitelů. Velké firmy zapomněly na jejich spotřebitele a vypracovávaly produkty podle svých potřeb. Ovšem některé firmy si to uvědomily a začaly vytvářet takové produkty, které byly vytvořeny na míru eh, spotřebitelů a kvalitní produkty. Takže když se podíváme, jak to bude asi za deset let, tak ta dnešní generace s iPhonem v podstatě nebude muset řešit své finance stejným způsobem, jako to děláme my. Oni nebudou potřebovat tradiční banky. To znamená, spotřebitelé mění své chování velice rychle a tato změna povede k tomu, že i ty podnikatelské vzory budou eh, připraveny tak, aby to bylo podle požadavku lidí. A my, a jakožto eh, fintech společnost, vítáme takovouto konkurenci. Takže jak by regulátoři a politici mohli přispět k této změně? Můžete to udělat tak, že připravíte legislativu, která bude připravena na míru spotřebitelům, využít technologie a, a nepřipravovat takové normy, které by zabily inovace. Takže když si vezmeme příklad motoru, tak vlastně uh, to může být třeba tak, že se načrtne tedy eh, vzor, jak by ten motor měl dovolo eh, vypadat, tak by vlastně eh, to nikdy nevedlo k opravdové existenci a funkčnosti, takže my upřednostněme to, abychom si sami zapracovali na těch postupech, protože v opačném případě by to nebylo slučitelné ani s inovací, s rozvojem a s tím, co chtějí samotní spotřebitelé. Tedy na závěr apelujeme na vás, jakožto eh, poslance Evropského parlamentu, abyste vytvářeli takovou legislativu, která odstraní vstupní bariéry, legislativu, která ochrání spotřebitele a, a nebude vytvářet překážky, která umožní spotřebitelům kontrolovat údaje a vytvoří příslušné orgány, které budou dohlížet a ne naopak nějaké překážky pro fintechový prostor a že se vytvoří přístup k takovým službám, které lidi opravdu potřebují, a to bezpečným způsobem. Regulátoři by se měli zaměřit také na otázku výkonnosti a připravit proto příslušné normy. A budoucnost určitě neznamená nedostatečnou ochranu pro naše spotřebitele. Děkuji vám za pozornost. Thank you very much. Děkuji. Ano, a nakonec dáme slovo Richardovi Nešovi, který je místo předsedou pro eh, vztahy se státem PayPal EMEA. Děkuji. Děkuji, pane předsedo, děkuji výboru za to, že pozvali PayPal. Také se vyjádřil jenom pár slov, dovolte, k, k spolupráci, která probíhá mm, s, eh, s různými subjekty, které jsou v, v databázi. Jenom bych řekl, že propojení technologie a finančních služeb to není novinka. Eh, finanční služby vždycky eh, se opírali o nové technologie, ať to byly ty různé kreditní karty, ať to jsou eh, ty různé bankomaty a podobně. Takže dnes je možnost, jak tedy urychlit jenom tento vývoj, jak řekli kolegové, a právě protože zde dochází k globálnímu pronikání prostřednictvím smartphonu a internetu. Takže když se podíváme na to, co se teď děje, u těch stávajících eh, organizací. Takže tady samozřejmě jsou velké výzvy. Hodně firm typu fintech využívají technologie, aby eh, přehodnotili způsob, jak se prezentují, dodávají služby spotřebitelům. Zde určitě dojde k velkému vývoji eh, a ty fintechové firmy tedy samozřejmě s tím přichází, ale i stávající finanční instituce, Eh, kterým tyto fintechové firmy poskytují služby. Spolupracují třeba na nových službách, nebo ta technologie se používá pro to, aby eh, se mm, eh, takto plnili, realizovali některé ty back-officeové služby efektivnějším způsobem. Není to žádné překvapení. Když se podíváte, jak řekli kolegové, když ty finanční instituce se většinou chovají velice pomalu, tak musí dohnat ten vývoj, aby eh, jejich služby byly relevantní pro spotřebitele. A fintechové firmy se stačí hm, řešit pro ně konkrétní problémy. Nechtějí je nahrazovat, nechtějí být finančními institucemi, ne. Samozřejmě, my jsme atraktivní pro ně, eh, eh, protože díky tomu partnerství, jak si obsáhneme velký počet klientů. Pokud o PayPal, takže my jsme oslavili 18 let, my jsme vždycky byli fintechová firma a úspěšně vlastně my jsme eh, zbavili problémů digitální platby. A hm, takže bylo úplně jedno, jak si klient přál zaplatit a my jsme to vyřešili z pohledu spotřebitele. My jsme vytvořili něco, co bylo bezpečné, pohodlné, komfortní a naše značka má důvěru dnes, tedy v posledním roce, jsme zpracovali téměř 5 miliard eh, transakcí, nyní globálně máme 250 mm, milionů klientů, takže velký záběr na trhu. A teď, pokud jde o některé regulační problémy. Ano, když eh, je řešíme, když jde o regulaci fintechu, no to je takové zavádějící, protože Eh, takhle bychom se na to neměli dívat. Eh, regulační orgány a státy, státní orgány, eh, jak si se více a více zabývají fintech, agendou fintech, což je velice povzbudivé. Třeba před pár týdny se byla takové konference, kde jsme hovořili o finančních centrech jako Londýn, Singapur, které chtějí být lídry ve finančních službách a také země v jeho východní Asii, například ty eh, chtějí eh, se začlenit na finanční trhy právě prostřednictvím služeb fintech. Rostoucí ekonomiky jako Indie například, která také zvažuje nástroje fintech eh, proto, aby mohla rozvíjet bezhotovostní ekonomiku, která je lepší z různých důvodů. Jak kolegové zde zmínili, takže v podstatě to je fantastické, protože ať jak si ten styl, který z toho vzejde, bude jakýkoliv, tak eh, co je potěšující, je, že regulační orgány spolupracují s těmi inovativními firmami a jde o to, aby regulační orgány pochopily, že inovace mohou některé problémy řešit a inovační firmy již nebudou nahlížet na regulační orgány jako na něco, čemu je třeba se každopádně vyhnout. A abychom dále propakovali agendu fintech, tak dovolte, abych zmínil tři imperativní zásadní věci, tedy zásadní pro regulační orgány, které již zazněly. V kontextu rozvoje služeb fintech, tak požadavky znaj, e, poznejte svého klienta, jak se tomu říká, tak to je důležité e, pro účely praní špinavých peněz. To je třeba, to je nutné, protože jinak ty fintechové firmy potom by byly zaplaveny, byly by neefektivní, takže proto mm, se teď snaží tedy eh, pracovat na té eh, identifikaci eh, na, na dálku, remote identification, aby, mm, protože to je nezbytné. Potom bezpečnost, zabezpečení směrnice o plateb, platbách, platební směrnice, takže ta se také o to snaží. Tady jde o to, aby všichni se snažili snížit riziko a e, zlepšit bezpečnost plateb. plateb. A poslední bod. Fintechové služby v Evropě musí e, se stát přeshraničními službami, panevropskými službami, například ty e, Mm, víme, že zatím ten regulační rámec je roztříštěný, takže třeba ty úvěrové služby nemohou tak fungovat, jak by chtěli, jak bychom chtěli. Tím bych skončila. Děkuji parlamentu, že mě pozval a jsem rád, mm, tedy jsem rád a doufám, že vaše eh, zpráva skončí úspěchem. Děkuji a skončíme Eh, první panel teď. Děkuji všem, že se zúčastnili a teď zahajíme debatu. Eh, dáme slovo členům výboru a jako první dostane slovo zpravodajka paní Heisen. Možná jsem to, eh, nevím, vyslovil špatně, tak ale každopádně, prosím, máte slovo. Děkuji. Většina lidí mi říká Kora a to úplně stačí, pane předsedo. Také bych, eh, rád bych také poděkoval všem řečníkům, že eh, přijeli k nám do Bruselu. Já jsem vyvolal tu iniciativu eh, s návrhem zprávy k finančním technologiím, protože ty nové technologie se vyvíjejí tak rychle a spousta technologií i zároveň. Tady v Evropě chceme získat svůj podíl na tom koláči globální ekonomiky, abych tak řekla. Takže bych se zeptala na první věc se zmiňovali spoustu zajímavých témat. Ale co si myslíte, že je ta hlavní priorita, kterou bychom měli opravdu eh, si vzít, eh, abychom mohli stimulovat inovace ve finančním sektoru? Druhá eh, otázka. Hodně jste hovořili o tom fragmentovaném regulačním rámci a volali jste po harmonizaci. Vzhledem k výchozím podmínkám ochrany spotřebitele a finanční stability. Jak si myslíte, že by nové technologie mohly umožnit eh, unii kapitálových trhů? Mohli bychom používat eh, nové technologie k eh, zřízení té unie kapitálových trhů, kterou tady všichni chceme? Děkuji. Děkuji, Koro. A nyní dáme slovo stínovým zpravodajům v první řadě Brian Harris. Děkuji opravdu, pane předsedo. jak říkala Kóra, a já bych rád přivítal všechny ty prezentace, které jsme zde dnes vyslechli. Jsme opravdu rádi, že jste mezi nás přišli. A jak říkala Kóra, my eh, se potýkáme s touhle otázkou a já se eh, zeptám eh, v návaznosti na poslední věc, kterou říkal pan Naš o směrnici o platebních službách na bezpečnostní otázky. Rád bych eh, slyšel vaše eh, postřehy k tomuto. Hovoříte tady o návratu eh, k stávajícímu nařízení a jeho úpravě na aktuální stav vzhledem k technologickým změnám? Nebo se zeptám jinak. Hovoříte tady o nějaké nové regulaci? Máme začít úplně od začátku? To je ta základní otázka. Nebo je toho dost už, abychom to jenom eh, opravili a stavili na tom? Tady bych byl rád tedy za vaše eh, přínosy. Taně hovořila o tom, že eh, poptávka spotřebitel opravdu to odvětví tlačí, protože došlo k mimořádným změnám za poměrně krátkou dobu a to má zcela pravdu. A potom moje druhá, ale moje druhá otázka se týká regulace samotné. Já jsem tam tady ostenzivně na to, jestli stávající regulátoři eh, rozumějí a mají schopnosti eh, řešit opravdu problémy a eh, přednášet prakticky řešení. Pokud se podíváte na CBFCA, tak oni do svého mandátu zabudovali, že jsou nedílnou součástí rozvoje a, a růstu technologií s cílem dosáhnout klíčové cíle tak tomu není ve všech ostatních regulačních institucích. A ptám se na to proto, prostě pokud eh, tohle je všechno eh, přizpůsobené svému cíli, dívá se to dopřed a má to sloužit průmyslu a spotřebitelům, má to být eh, nedílnou součástí tedy inovací. Tak kdybyste se k tomuhle mohli vyjádřit? A souhlasím s vámi s, tom, co jste říkali, eh, že samozřejmě regulátoři se učí, ale eh, uvědomme si, že v některých českých státech došlo k obrovskému zhroucení, kde, kde banky neměly prostě vhodné modely pro pochopení rizika. A já už jsem tady eh, říkal, nebo jsem zamýšlel nad tím, jak některé ty nové podniky, tedy ty některé nové technologie můžou bankám lépe pochopit riziko pomoci. Takže eh, já bych rád slyšel, jak fintech může eh, pomoci bankám s řízením rizik, těm větším i menším po celé Unii. Děkuji a nyní za socialisty Permanš eh. Opět za Katalin Ivan budu mluvit. Takže děkuji našim expertům za úvody. Samozřejmě vstoupit na teritorium, kde Evropa ví, že je lídrem no, inovace a nebrzdit inovace zároveň, ale, eh, jak bych to řekla, nevylít vaničku i s dítětem. Banky, eh, ty eh, buď se opírají o partnerství a podle vás, co je zásadní pro to, aby to partnerství skutečně bylo úspěšné? Mm, vy jste experti na tuto oblast a já se ptám, eh, eh, takže jak vy analyzujete ten, toto eh, tedy handicap nebo výhody, které představuje evropský trh, jak to vidíte vy? Včetně mm, tedy vztahu nebo k americkému trhu. A třetí kategorie otázek. Doufám, že budete mít čas na všechny odpovědět. Jak vidíte Eh, ty léčky, eh, konkrétní problémy s zabezpečením plateb, tedy boj proti podvodům. Neříkejte nám, nebo samozřejmě eh, vy nám řeknete, to nechte na nás, to je náš biznis, ale nám jde o to, abychom potom nezjistili ex post, že to generuje podvody. Takže jak tomu zabráníte? A potom z pohledu našeho bankovního modelu. Mám takovou dvojí otázku. Za prvé, co si myslíte, jaký dopad to bude mít na zaměstnanost v bankách? Co k tomu můžete říct? A jakou revoluci e, lze očekávat, pokud jde o tvorbu nových pracovních míst a naopak eliminaci starých pracovních míst? Máte nějaký, nějakou představu? A potom ten podnikatelský model bank. Myslíte si, že řízení rizik spojených s fintechem by mělo nějak pochybnit eh, ty interní modely, protože většina evropských bank má vnitřní eh, systémy monitoringu rizik. Děkuji. A za zelené. Uh, tak já, tak já, Děkuji, pane předsedo, a děkuji hostům za jejich příspěvky. Když jste hovořili o tom, že Fintem straní tření, tření ze systému, tak by to mělo být, že transakční náklady za finanční eh, transakce dramaticky eh, poklesly a dramaticky poklesnou do budoucna. To má eh, přínos tedy zefektivnění trhu. To bychom měli podpořit tady naší legislativou, ale z mého pohledu to má tu nevýhodu, že když dojde k nestabilní situaci, tak, ty, tak ta um, Eh, se také rozvine mnohem eh, rychleji, efektivněji a některé situace mohou rychleji eskalovat tedy. Například eh, některé studie poukazují na to, že až 50 zisku a 60% objemu banky ztrácejí díky fintechu a když eh, dojde eh, k takovému posunu a je tady najednou taková flexibilita, tak my jako regulátoři eh, si musíme položit otázku, jak v krizových situacích postupovat, jaké brzdy, brzdy zapojíme do toho nového systému tak, aby se ten trh dal rychle ubrzdit nebo uřídit v krizové situaci. Samozřejmě státní regulace je stále pomalejší a mě by zajímalo, co vy jako branže můžete nabídnout, aby ještě před státním regulačním zásahem eh, jste eh, byli schopni zatáhnout eh, za v nouzovou brzdu. Jak byste nás v tomto mohli podpořit? Děkuji. Děkuji a nyní za EFD Beatrice Honstor. Děkuji, pane předsedo. Já se zeptám uh, eh, Tany Karnsklárna a budu se ptát na souvislost mezi inovací a konkurencí. Inovace je proces a nelze jej eh, plánovat. Friedrich August von Hayek řekl, že konkurence je eh, způsob odhalování. Čili inovací, inovace vede k lepším distribuci statků. Bez inovací to vlastně není možné. Problém je, že eh, tady centrální aktér nemůže lépe plánovat ani my v parlamentu tady nevíme, co eh, by mohlo být největším, eh, nejlepším řešením. To musí ukázat souhra sil na trhu, který nakonec vypratí, tedy představí to nejlepší řešení. Čili moje otázka je, do jaké míry je smysluplné omezovat proces konkurence nebo stanovovat ehm, mu nějaké mantinely. Není to, co tady děláme v parlamentu, spíše eh, omezením akceschopnosti eh, inovačního eh, rámce finančních, tedy těchto podniků, fintechu. A co um, bychom měli my tady v parlamentu dělat, abychom um, vám uh, neházeli žádné klácky pod nohy a uh, nechali inovaci co největší prostor? Ano, zazněla tu celá řada otázek, takže nyní dáme příležitost pro odpověď a nebudu nějak podmiňovat to pořadí, takže začněte okamžitě odpovídat na ty položené otázky, prosím. Um, Takže stimulace inovace ve fintechu. Eh, my jsme hovořili o těch sandboxech a spolupráce mezi fintech, banksem, ekosystémem, ale tady je to o tom, tedy zda ten systém je dobře zavedený, eh, spolupracujeme a, a prostě společně se zamýšlíme nad těmito tématy. A někdy požádáme o pomoc expertů, někdy prostě jenom předáváme informace, někdy jsme konkrétnější. V rámci těch sandboxů předáváme zkušenosti. A pak otázky akcelerátoru. A, a, a je to otázka toho, jak se e, tento, tato podnikatelská oblast rozvíjí, e, s jakými e, prostředky může počítat, takže nám to prokazuje, že každé ty modely fungují jinak, ale musíme si ujasnit tedy, jaké jsou ty základní požadavky. A to je důležité si tedy uvědomit. Takže v první řadě bych zdůraznila spolupráci. A to může tedy vést opravdu k posílení fintechu Zda je to tedy možná cesta vpřed, kterou je třeba si ujasnit hned na počátku, uvědomit si požadavky spotřebitelů. Celá řada takovýchto podniků jsou nejrůznější startupy a tady je důležité, aby oni tedy pracovali na tom, co spotřebitelé chtějí. Pak další otázky, které tu zazněly přímo na pět. Já pracuji v této oblasti již více než deset let a musím říci, že to začínalo téměř od nuly. měli jsme takové, stanovili jsme si takové nízké cíle na úvodu, a pak ovšem ale došlo k velkým změnám i v oblasti plateb, situace se vyvíjela, ty vzory se měnily a nyní se posouváme spíš i k technologiím v oblasti pojištění a myslím si, že jsou tu tedy určité cykly. Máme tu nejrůznější takové pobočky, šíří se i mimo um, Spojené království do Číny a myslím si tedy, že je důležité se zamyslet také vždycky na tu příhodnou dobu pro nějaký další krok, až prostě eh, ta doba eh, dozraje. Také je třeba si uvědomit ta systémová rizika, ochraňovat řádně naše eh, spotřebitele, to znamená zabývat se i tématy jako kybernetická bezpečnost, ochrana spotřebitele a nastolit tedy takovou tu správnou rovnováhu i v té legislativě. Takže doufám, že jsem zodpověděla na některé z otázek. Děkuji, Tanio. Děkuji. Zazněly tu určité otázky ohledně té, eh, toho, zda stávající legislativa je dostačující, zda eh, je třeba pouze ji revidovat a pak také zda regulátoři mají tu nezbytnou kapacitu a znalosti vlastně regulovat ve věci fintechu. A má odpovědě ano a ne. PSD2 iniciativa, to byl fantastický krok, který směrem k fintechu umožnil nový druh služeb, nový, nový druh podniků a zároveň stanovil tedy eh, spotřebitele na první místo a snažil se tedy vytvořit pro aktéry na trhu rovná pravidla. Problém je ale jak si ta eh, úroveň 2 v rámci eh, regulace, tedy dvojka. Často tu vyvstával ten pojem a v podstatě je to i situace nyní, kdy se připravují RTS, tedy, že bezpečnost a zabezpečení je někdy užíváno jako taková překážka pro inovaci. Je tu určitý strach z inovace, vede to eh, k takovému, k takové cestě, eh, řekněme, určitých ústupků z důvodu bezpečnosti mít striktní regulaci a stejná pravidla pro všechny, to není správná cesta, jak regulovat oblast fintechu. Také bychom chtěli objasnit tu myšlenku, že společnosti fintech si nepřejí být nějak regulovány nebo dohlíženy. Ne, je to naopak. A je to takový falešný argument, protože eh, je zásadní, aby tyto společnosti byly regulovány, a to i v rámci PSD2. Oni chtějí získat důvěru spotřebitelů a chtějí být vzájemně konkurenční, a to i v tom globálním kontextu. Takže myslíme si, že bychom se měli podívat na určité principy, když vytváříme legislativu o pro fintech, tedy stanovit eh, spotřebitele na první místo, umožnit eh, předávání údajů, zamyslet se na tu druhou úrovni, tedy PSD2 a ty principy TDPR, eh, tedy aby vlastně došlo k přenášení údajů, aby toto bylo umožněno spotřebitelům také zajistit neutrálnost technologií. Neměli bychom mít regulaci, která bude upřednostňovat nebo zasedávat stranou určité technologie. APR eh, nebo a samozřejmě prostě nemůže se upřednostňovat jenom jeden druh technologií. A pak eh, aby eh, míra regulace byla také proporční. Mělo by to být vše skombinováno se silnou mírou eh, dohledu. Řečnice byla přerušena. Já vám děkuji za váš příspěvek a prosím další odpověď. Ano. Takže já vám nekradu mikrofon, ne. Já si myslím, že jste zasnělo reagovalo na otázky, které se týkají té kultury chování. Ano, jenom eh, pokud jde o pana Heise a otázku eh, té regulace a to i paní Beres zmínila, to znamená eh, to zabezpečení. No, fintech určitě bude zásadní nástroj pro řízení rizik a boj proti podvodům, tedy eh, pro kybernetickou bezpečnost. To je jedna z atraktivních oblastí pro fintechové firmy, protože vědí, že tady mají vynikající příležitost se prodat mm, ostatním eh, organizacím zde působícím, takže to je velký prostor, velice pozbudivé. A Hodně eh, lidí se zmínilo PayPal jako firmu pro řízení rizik. Ano, vlastně to je tak. Eh, takže my se snažíme pochopit, eh, že třeba zjistit, že něco je příliš rizikové, tak to třeba odložíme nebo zastavíme. A takže mm, to vlastně v tom spočíval náš historický úspěch. A e, jak to vidí regulátoři, regulační orgány? Pan Hayes zmínil FCI. Ano, to je asi mm, jaksi nejpokrokovější regulační orgán v Evropě. A mm, takže třeba eh, to není nějaké naše jenom oddělení, ne, to není součást, ale eh, my jako průmysl chceme pomáhat regulačním orgánům, aby jak si urychlili ten pokrok, to je pro nás důležité. Eh, zde je hodně pozitivních věcí, protože regulační orgány po celém světě reagují na tyto nové věci a řeší řadu věcí, které vyplynuly z bankovní krize, otázku Bazileje, Bazilejského výboru, takže celou řadu otázek. Já myslím, že tady je proč být pozitivní. Ještě poslední poznámka, která se týká Unie kapitálových trhů. Ano, fintech skutečně, myslím si, že může hodně pomoci třeba při půjčování na trhu, ale co mohou udělat fintechové firmy, aby vytvořili kreditní služby, úvěrové služby, eh, které budou jaksi ušity na míru. Ano, mm, ale eh, samozřejmě nám jde ale o eh, velice osobní vztahy s klienty, které budou ušity na míru a mm, to se hodně dělá ve Spojených státech, ale takže bychom to mohli udělat i v Evropě. Takže takovéto příležitosti bychom měli dát i firmám v EU. Děkuji. Markus. Ähm, ja, vielen Dank. Äh, ich bin nicht sicher, ob ich alle Fragen... Děkuji. Nevím, jestli jsem si zapsal všechny otázky správně, ale každopádně se pokusím ty aspekty eh, předat ze svého pohledu. V zásadě eh, si myslím, že je tady dost eh, regulace, když se dívám na sebe jako zakladatele firmy, tak aspoň 25% času se musel věnovat eh, té evropské regulaci. Eh, to samozřejmě eh, značně omezuje růst podniku. A ono to také závisí na tom, že ta témata se spojují platby, financování dodavatelského řetězce, elektronické faktury. To znamená, že je to výzva pro zákonodárce, aby eh, eh, regulovalo tahle eh, témata, když zrůstají, ale zase na druhou stranu je tady základ pro vznik digitálního trhu jednotného. Protože je tak můžou malé a střední podniky žádat finance, o finance banku za rohem, ale i kdekoliv jinde. Na papíře tohle nejde udělat. Takže toto jsou důležité předpoklady. Proto si myslím, že bychom se měli zabývat eh, těmi eh, správnými eh, předpisy, těmi stávajícími předpisy, přizpůsobovat je je samozřejmě rozlišné, třeba odlišovat, že jsem banka nebo nejsem banka, nebo někdo jiný a podle toho také musím jinak přistupovat k riziku. To je důležitý aspekt. Druhý, a, a z toho já pohlížím na svoji práci v EU, je technologická neutralita. My jako legislativci, ani e, jako, tedy vy jako legislativci, ani my jako fintechu nevíme, e, co bude za dva, za tři roky za technologie. Takže musí tady být určitý e, princip technologické neutrality. Jak něco zajistíme, ať už to bude elektronickým podpisem nebo něčím jiným. To prostě je třeba nechat na trhu nalezení toho řešení. A potom třetí konkrétní eh, aspekt, to je eh, harmonizace uvnitř EU. Viděl jsem eh, v evropské směrnice, které se snažily harmonizovat, ale nakonec skončili tím, že ty lokální rozdíly v jednotlivých zemích se ještě zvětšily. Ještě před Eh, oproti eh, době tedy před evropskou regulací, to samozřejmě nemůže být cílem takové regulace, zejména když se podíváte na svůj cíl, a sice být jako evropský trh relevantní globálně. My si konkurujeme s podniky z Ameriky, z Japonska, z Asie. A, a podniky potom, eh, když se tím budou schopné daleko lépe financovat, tak budou schopné i dominovat na jiném eh, trhu a proto musí být úplně jiná pravidla. Já děkuji našem čtyřem expertům, jejich příspěvky byly velice zajímavé a nyní tedy zahájíme druhý panel, tedy příležitosti a výzvy pro oblast fintechu. Máme tu v první řadě Stevena Majora, který ale bohužel kvůli stávce se nemohl dostavit z Německa bude zastoupen Jakubem Michalikem z DG pro nebo z, z oddělení pro spolupráci ESMI a ten nám tedy sdělí eh, jejich eh, pohled na věc. Následně již eh, naši další dva zpravodajové, tedy další dva odborníci, Greg Van Elsen z Beuku a Yes McWaters z World Economic Forum. A nyní tu máme tedy eh, a poslední příspěvek prostřednictvím videokonference. Už máme zajištěné spojení. A jak víte, každý příspěvek by měl trvat pět minut, následně bude pokračovat debata. Děkuji, pane předsedo. Takže v první řadě tedy musím omluvit kolegu Stevena Mežera, kterému zrušili let, takže se nemohl dnes dostavit. Samozřejmě je pro nás ESMU velice eh, velkým potěšením, že jsme byli pozváni, abychom vám představili také náš názor na ty bezpečnostní prvky a, a, a také pohovořit o tom průřezovém charakteru fintechu a pak hovořit o některých těch aktivitách, které společně činí ESMA prostřednictvím toho společného výboru. Takže takový, několik takových obecných úvah. Obecně si myslím, že většina finančních inovací, o kterých dnes hovoříme, se stále ještě nachází, řekněme, v plenkách. A, a je tu celá řada takových narušení v té stávající tržní struktuře. V dnešní době tedy se rozvíjejí nejrůznější inovativní produkty, ale je zapotřebí tedy zvolit ten správný regulační přístup. První to tedy zanalizovat, co by bylo nejlepší. Ochrana investorů je zde klíčová, takže jsme přesvědčeni, že je třeba nastolit rovnováhu mezi nejrůznějšími aspekty, tedy v tom obezřetném přístupu, a také v tom, že umožníme startupům, aby se rozrůstali ve stávajícím regulačním prostředí, nebo tedy umožnit tu regulační arbitráž eh, ve srovnání s tou férovou konkurencí, která kterou je také zapotřebí podpořit. To jsou všechna ta pro, a, a proti. Myslím si také, že stojí za to říci, že rozvoj v oblasti fintechu ve Spojených státech a i v určitých oblastech Asie je hodně rozvinutých. A s nimi ESMA je v úzkém kontaktu, vyměňuje si e, zkušenosti s těmito oblastmi, tedy všechny ty přínosy a možná rizika nejnovější vývoje. Stejně tak IOSCO je také dobrou platformou pro výměnu názorů ohledně těch aktuálních eh, vývojů. Eh, nyní téma crowdfundingu. ESMA vypracovává svá stanoviska a také poradenské dokumenty, poslední z prosince 2014, eh, ten poslední si kladl za cíl vytvořit takový celoevropský regulační e, přístup, který by se uplatňoval v rámci e, schématu MIFIDu. Zaznamenali jsme, že od té doby devět členských států zavedlo národní opatření, ale ehm, i tak to vede k fragmentaci trhu. Nicméně jsou to příležitosti i pro přeshraniční investice. Ono je to trošku protichudné proti tomu, co jsme v tom roce 2014 vlastně radili, ale i nadále tedy se tu mm, eh, situace rozvíjí. Máme tu takový eh, crowdfundingový eh, dozorčí fórum, kde se tedy setkávají nejrůznější regulátoři a máme tu také již tedy eh, objem investic. V loňském roce to bylo nějakých 525 milionů. Pak určité údaje. Eh, máme tu eh, určité CMU, CMU projekty a také zelenou knihu Evropské komise o, o malobchodním finančním odvětví. Um, současné Eh, době eh, je tedy rozvoj v této oblasti ještě na počátku, je to nějaké 1% u M, tedy ve srovnání se Spojenými státy mnohem nižší úrovně, ale zaznamenáváme tam velký růst řádově ve stovkách až tisících procent. Samozřejmě, že eh, jakékoliv poradenství může pozitivně ovlivnit Um, i vývoj tady v, těchto, um, v tom poradenském modelu na základě poplatků. Existuje tu celá řada propojení mezi těmi poradenskými službami, například v některých členských státech jako Spojené království či Nizozemsko a dochází k tak k určitým změnám na trhu, jako například ve Švýcarsku. My eh, se také snažíme uplatňovat eh, stávající eh, regulace, regulační texty jako MIFID, PRIPS, PSD a MCD, to by mělo být dostačující, nicméně i tak jsou tu určitá rizika. Máme tu společný výbor, který by v prosinci v tohoto roku měl zveřejnit eh, zprávu o své činnosti, podobně jako to bylo v loňském roce. V oblasti DLT od eh, dubna tohoto roku eh, pracujeme na otázce aplikace DLT a zabezpečení trhu. Připravujeme diskuzní e, dokument, tam do toho se zapojíme náhledy e, zúčastněných stran, takže někdy v roce 2017 bychom ten dokument měli dokončit. A je jasné, že e, v oblasti DLT se ta situace bude rychle rozvíjet, je to dynamická oblast a oblast regulace je, řekněme, tak trošku na tím vývojem v oblasti technologií. Takže je důležité, aby tu byly, to bylo efektivně nákladové a aby docházelo zejména ke snižování nákladů ve všech těchto eh, procesech. Pak k těm velkým údajům ještě to provádíme. Eh, společně na základě vzájemné spolupráce v oblasti finančních služeb. Tady zejména se zabýváme tím, jak tyto technologie mohou změnit naše produkty a celkové prostředí v Evropě. Předseda, já se omlouvám, ale bohužel máme určité časové omezení, takže nyní předám slovo Gregovi Van Elsnovi. Well, uh, thanks, uh, chairman, thanks, uh, Van Nieuwen. Děkuji, uh, pane předsedo, děkuji paní zpravodajce Van Nieuwenhuizen. Já vám eh, nabídnu pohled eh, spotřebitelů na fintech. Eh, takové ty často používané termíny ve finančních službách a finančních technologiích zásadně ovlivňují to, jak spotřebitelé vedou svůj finanční život každý den, ale také to ovlivňuje ten regulační rámec a chrání je to takže naším hlavním signálem dnes je, že změny jsou velice vítané. Retailové finančníctví e, je e, součástí jakéhokoliv hodnocení spotřebitelské situace. Budeme muset to ovšem e, zohlednit. Nesmí, upravit. Nesmíme zapomenout na to, že aplikace nevyřeší veškeré spotřebitelské problémy v retailovém financování, ať už jsou algoritmy, jak chce, chtě, chtějí chytré. Lidi, lidé potřebují transparentnost takže eh, nezapomínejme na to. Teď eh, sledujeme některé eh, výzvy a příležitosti. Za prvé je tady online distribuce, která je masivně na vzestupu. Jsou tady potom nižší distribuční náklady, které lze předat spotřebitelům. A také lze lépe poskytovat informace spotřebitelům a také zde může být tedy eh, konkurence vedená poptávkou. A je tady už několik otázek. Eh, co eh, digitálně negramotní budou ti platit více v budoucnu za finanční služby? Co online distribuce toxických investicí nebo nevhodných investic nebo úvěrů nebo v zbytečného pojištění? Hovorili jste také o crowdfundingu. To bude eh, také zajímavé eh, pro spotřebitele. A z regulačního eh, pohledu tam neexistuje nic. Pokud je o ochranu investorů na evropské úrovni, to opravdu není pokryté. A je tady také možná regulační arbitráž, jak říkala ESMA k crowdfundingu. Často se také používají čím dál tím více cenové srovnavače. Například v případě neživotního pojištění. A vidíme, že to může vést k tlaku na pojistné, zatímco, a to je samozřejmě dobře, ale e, také to může negativně ovlivnit kvalitu produktu. E, produkty s e, výjimkami, které spotřebitelé nečekají. které vám cenové srovnávače neukážou. Takže potom je tady druhá složka, a sice to, že jsou tady noví hráči, nové zdroje, a to je dobrá věc a dodnes retailovému eh, finančnictví eh, dominují eh, starodávné banky a pojišťovny a křížově prodávají své produkty, které mají vysoké historické náklady. Takže i nové děti, když jim je 18, jsou velice vítané. Zejména, aby se zaměřovali, když se zaměřují na specifické služby a nabízejí velice dobré uživatelské zkušenosti. Jak tomu je například v případě eh, přeshraničních plateb. Potom další služba eh, jsou, je to automatické robotické poradenství. To může být zajímavé pro spotřebitele. Může to eh, dát trošku větší přístup k tedy masovým spotřebitelům k robotickému poradenství. V Británii jsou dvě velké platformy. Jedna dává poradenství v oblasti MIFIDu, jedna mimo něj. A ono to vypadá zhruba stejně. Takže celé to bude poměrně velkou výzvou, pokud jde o regulaci. A potom poslední věc, velká data. Ta by mohla mít e, určité potenciální výhody, e, poskytovat e, více personalizovaných informací spotřebitelům, zvyšovat transparentnost například u nákladu, to by mohlo být velice zajímavé, ale také eh, to přináší obrovská rizika, pokud jde o soukromí a vyloučení. Například chceme, aby eh, eh, průměrná vzdělanost mých přátel na Facebooku ovlivňovala moji sazbu za úvěr, nebo že budu muset poskytovat mé zdravotní údaje ze svých chytrých hodinek, abych dostal přístup k dostupnému zdravotnímu pojištění? cenově dostupnému. To, tady máme úplně eh, nový pohled na eh, pojišťování rizik. A musíme se postarat o to, aby eh, spotřebitelé měli i nadále přístup k rozumném, rozumně k produktům na tomto trhu. Děkuji. A jako poslední. Thank you so much a Jesse McWaters. Dobrý den, to pro mě velká čest. Od ledna 2014 tak my mm, eh, analyzujeme, jak technologie mění strukturu, spotřebu, eh, užívání finančních služeb. My jsme provedli 300 interview a workshopů po celém světě, abychom pochopili dopady na finanční ekosystém. A tato iniciativa podle mě vede k závěru, že fintech zlepšuje eh, výsledky, výstupy pro spotřebitele, je efektivnější, jsou instituce, stabilnější finanční systém, ale jako každá inovace jsou to příležitosti a nové výzvy zároveň a proto je třeba správně vyvážit náš přístup. To je důležité pro vás, pro politiky také. A dovolte, abych zmínil tři oblasti inovací ve finančních službách, tak jak jsme to zjistili v naší činnosti a už to tady také padlo hodně. A je to velice, má to samozřejmě i dopad na, na to, čemu se říká good governance. Za prvé, finanční zkušenost spotřebitelů. Především to hodně ovlivňují firmy fintech které se zaměřují na nové modely podnikání a e, příklady těchto nových produktů a služeb, to již tady zaš, zaznělo, jsou to přezranční platby, poskytovat těchto pladeb, potom ti, kteří půjčují peníze online a podobně. Takže mm, tyto služby e, snaží se reagovat na zájmy spotřebitelů Eh, aby ty nabídky se snaží byly vhodné a férové a proto je zde třeba good governance. A i je třeba, aby regulační orgány byly k dispozici neustále, aby mohly poskytovat eh, pomoc a poradenství těmto novým firmám a podporovat vývoj tato, tuto techniku třeba například podporuje hodně CFPB ve Spojených státech i řada dalších regulačních orgánů na světě. A druhá oblast inovací, to jsou to je proto to služby stávajících finančních institucí, které se snaží být aktivnější, rychlejší, dynamičnější a snižovat své náklady. Ale je to těžké, protože zde jsou ty různé zděděné technologie, systémy, i ta struktura organizační je někdy velice jaksi eh, v opozici s inovacemi, ale Tady jde o to, abychom pomohli i těmto firmám zracionalizovat své služby a zároveň respektovat regulaci. Good governance, to je důležité. A proto je třeba vytvářet partnerské vztahy mezi těmi monopolními organizacemi, tedy těmi velkými a těmi fintechovými firmami. A například zde eh, příslušný orgán ve Spojeném království vytvořil takový etický kodex pro tyto vztahy mezi těmito firmami a mm, eh, zde jde o to um-, umožnit, aby se mohly vyvíjet vztahy, partnerské obchodní vztahy mezi velkými eh, ústavy a malými firmami. A nakonec eh, mm, zde máme tedy eh, rozšířené různé technologie, mm, které mm, by se měly přehodnotit eh, a měla by, měla by dojít ke skutečné transformaci, což bude znamenat eh, novou mapu, novou podobu finančních eh, služeb, nové podnikatelské modely. Já věřím to, že good governance eh, nové finanční infrastruktury povede k aktivní participaci ze strany finančních regulačních orgánů i orgánů dozoru. Toto bude příležitostí zavádět nové mechanismy, které podpoří transparentnější, spravedlivější a stabilnější finanční systémy. Regulační orgány, dozor, politici by měli využít této příležitosti a podívat se na to s otevřenou hlavou a přehodnotit architekturu nové infrastruktury a Eh, samozřejmě i eh, vytvořit takové, schopno, takové nástroje, které jim umožní ale i efektivní monitoring eh, rizik finančního systému. Děkuji za pozornost. Děkuji. A nyní, jako předtím, zahájíme diskuzi a začnou nejprve poslanci. Neprve Kora. Uh, Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla poděkovat uh, těmto třem řečníkům za jejich zajímavé prezentace. Jen uh, několik stručných otázek na regulátora, protože jste také hovořil jménem IOBY a EBS. Tedy se všemi těmito novými hráči, tedy máme ty nové fintechy z těch malých na velké, ale máme i ty velké, jako Google, Amazon a další. To znamená, velká míra naší legislace je nasměrována na instituce, tak jak toto vlastně zasahuje do těch rovných podmínek pro všechny. Máme se soustředit více na ty aktivity místo toho, kdo vlastně poskytuje tu službu, tedy nesoustředovat se tolik na instituce, ale spíš na to, zda se jedná o platby nebo jiný druh plateb, které poskytujete. A pak ještě jednu dodatečnou otázku pro supervizory do jaké míry to také ovlivňuje vaši vlastní roli supervizora, protože jako je to důležité na to nahlédnout, zda jste právník, anebo eh, zda porovnáváte nějaké algoritmy, máte vhodné zaměstnance eh, na to, máte vhodné eh, technické experty, a pak eh, k našemu eh, expertovi ze Světového obchodního eh, ekonomického fóra, jak nahlížíte na to srovnání mezi Evropou a zbytkem světa ehm, v rámci toho ekosystému, jaké jsou tu rozdíly, jsme v čele nebo pokulháváme, měli bychom posílit naše úsilí, anebo můžeme být hrdí na to, co už máme. Já vám děkuji za socialisty pana, paní Beres, ale neomlouvám se ještě. Dobrá, takže Brian, prosím. Děkuji jen velice, velice stručně. To byly fascinující prezentace od všech tří eh, řečníku. Eh, obracím se pan, na pana Van Elsna. Nadnesl takovou zajímavou otázku o celé té skupině, která může zůstat stranou jako dopad té revoluce. Myslím, že už tady někdo říkal o nějakých 9 milionů občanů Paného království nemá přístup k těm novým změnám, ke kterým dochází v té bankovní oblasti v posledních letech. A také tu zaznělo, že možné negativní dopady budou, že to budou skupiny lidí, které nemají přístup k těmto druhým službám, budou platit více. Takže moje otázka je, kde je tedy ta zodpovědnost průmyslu, nebo na kom by měla ležet ta zodpovědnost, co se týče uh, zajištění, že vlastně ty skupiny populace nebudou zůstávat stranou jako následek těch radikálních změn. Na kom leží ta zodpovědnost na státu, na Evropě? nebo eh, zástupci eh, tady toho odvětví v tom hrají nějakou roli, aby se zajistilo, že prostě lidé dostanou tento druh služeb. Abych to použil tady vhodně, že budou digitálně proškolení. Děkuji a nyní paní Beres. Um, myslím, že, že... No, děkuji, já mám několik otázek. První je, že samozřejmě, e, takže otázka, e, e, která se točí všude v této diskuzi, je otázka pladeb. A mm, samozřejmě my eh, se musíme opírat eh, o eh, tyto nové inovace, o blockchainy, o ty šifrované technologie. Vy jste zmínil celou tu různorodost těch možných služeb, které zde lze nabízet. A já se ptám, jak propojit tyto technologické inovace které jsou zatím málo vyvinuty, a činnost, kterou provádíme třeba ve smyslu směrnice boje proti praní peněz, protože tady komise předkládá různé návrhy, ale vaše expertíza, vaše know-how je důležité, abychom zjistili, jak my, tedy zákonodárci v této fázi, můžeme intervenovat, abychom mm, se ujistili, že mm, Eh, jak si vě, věci nepůjdou mm, mm, mm, eh, proti činnosti zákonodárce. A poslední bod možná eh, pro zástupce tady Beuku. Já zcela souhlasím s vaší obavou, my jsme pochopili, my jsme i v našem výboru dostáváme celou řadu požadavků, žádostí, petic od občanů, které, kteří se stali obětí podvodu a kteří prostě někde reagovali na nějaký klik, kliknuli něco, kde se jim něco slibovalo a potom je okradou. Tak vy jako Beuk, co navrhujete? Já nevím, kdybyste nám řekli pár konkrétních návrhů a kdybyste se eh, pokusili nějak to, my bychom se měli nějak to třeba pokusit transformovat v legislativu, aby eh, sam, zvýšili bdělost. A co orgány dozoru? Pro ně přece by mělo být zásadní je těmto podvodům jednat. Proč tedy e, se nezmenšuje míra těch podvodů s těmito inovacemi, jak vznikají? Máme tu také stínového zpravodaje za EKR, pana Foxe. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo, také já chci poděkovat řečníkům za jejich prezentace. Asi víte, že ve Spojeném království regulátor zavedl sandbox, aby povzbudil vytváření fintechové regulace a říká se, že se vytváří evropský sandbox a chtěl bych vědět, jak na to nahlížíte. Pokud to bude vytvořeno, jak to asi bude fungovat? Spojené království sdílojí ten sandbox bilaterálně například se Singapurem a tam to funguje dobře. Takže východisko tady bude zacíleno, ta fintechová střediska v Evropě a budou spolupracovat, anebo se to bude postupovat paušálně. A pak eh, dotaz Kory co zabraňuje Evropě navýšit a vytvořit nějaký větší fintech? Jak můžeme být konkurenční se Silicon Valley? Pan Raymond? Já, ich möchte, ich möchte auch in diese, in diese... Já bych uh, v tomto duchu uh, se zeptal, jak můžeme eh, posílit ochranu spotřebitele? Jaká konkrétní opatření byste eh, navrhli, která by se eh, dala a snadno prosadit ve všech členských státech, všech 28? A jak to bude také tedy potom rychle a efektivní? Já se trochu obávám, že tam mnohem vyšší flexibilita u produktu uh, fintech uh, přinese uh, nové problémy, které tady uh, zatím nebyly uh, v případě bankovních produktů vzhledem k uh, té snažší flexibilitě a uh, vyšší rychlosti. Ja, vielen Dank. Von meiner Seite... Děkuji. Já mám takovou stručnou otázku neexistuje žádná eh, společná definice eh, fintechů. Co to přesně je, jsou? Eh, chcete takovou definici a není nebezpečné, že regulujeme něco, aniž bychom si to přesně definovali? Děkuji. Takže zaznělo mnoho otázek a asi nás čeká mnoho odpovědí. Máme tu tři odborníky pro odpovědi, takže já vám dávám slovo. Kdo z vás začne? Já děkuji za položené otázky a připomínky a pokusím se odpovědět na ty kořeny dotazy a na, také na to, co se ptala paní Beres. A máte pravdu, když říkáte, že jsme soustředili um, se zejména na oblast ochranu spotřebitele a s, uh, příslušnou legislativu institucí. Uh, Často jsou to odlišná pravidla pro odlišná odvětví. Vy jste zmínili um, zabezpečení a oblast pojištění. A to um, si vyžaduje naprosto odlišné nastavení, i co se týče toho um, politického či regulačního přístupu. My se snažíme to řešit prostřednictvím regulační spolupráce mezi jednotlivými oblastmi na úrovni evropské i národní. A také v tom kontextu EMLD to AMLD za několik měsíců budeme mít společné stanovisko ohledně zhodnocení rizik ve finančním sektoru. Uvidíte, že toto stanovisko se nesoustředuje jenom ohledně nějaké striktní definice podle evropské legislativy, spíše podle druhu aktivit. Takže prostě na to nahlížíme v takovém širším kontextu. Myslím si, že to může být taková první fáze toho rozvoje a následně za několik let bude nasledovat další. Důležité pak to rozlišení těch velkých hráčů, menších hráčů. Tady to je otázka proporčnosti a zase je to spíše otázka nasměřována tedy na zákonodárce. A co se týče supervize, tady asi mm, bez ohledu na to, jak se to eh, nadále bude vyvíjet, tak bych chtěl říci, že naši regulátoři se spíše obracejí na tu supervizi na základě eh, hodnocení rizik pro oblast fintechu, abychom se vyhnuli nejrůznějším problematickým algoritmům a podobně. A k tomu, co řekl pan Fox, eh, ten evropský sandbox, uh, um, jsme je aktivní, máme výbor pro uh, um, technologickou inovaci a máme tu určité poradenství pro vytváření podobných uh, standardů i v oblasti třeba crowdfundingu. Zatím se to příliš nerozvinulo, ale aby došlo k vytvoření tomu sandboxu, tak se to hodně napojuje také na možnosti, jaké zdroje každý ten regulátor má a tam ta situace je odlišná. Takže z evropského hlediska by to možná bylo až příliš ambiciozní. Děkuji Gregu. Já děkuji za opravdu velké výzvy, které zazněly v těch otázkách. Eh, z hlediska spotřebitelů v retailovém financování musím říct, že je to hodně komplexní oblast a klienti se nacházejí tak trochu ztracení, takže eh, určitá míra poradenství je tu přijímána. Obecně bych řekl, že eh, máme čím dál více produktů, které jsou regulovány. Poskytujeme klientům více informací, zveřejňujeme více informací, ale samozřejmě finanční oblast, oblast pojišťovnictví se také liší takže e, i ten regulační rámec je velice komplexní. Kdybychom měli pro nějaké základní finanční potřeby, jako například zdravotní pojištění nebo spořící účet e, nebo běžný účet, tak e, kdybychom měli nějaké mm, základní informace pro spotřebitele, že třeba buď zvolíte tady ty základní standardní produkty, anebo výjdete z té chráněné zóny a tady je prostor pro inovace a e, tam třeba by ta situace už by vypadala jinak. Takže to je naše taková obecná připomínka. Za druhé, potřebujeme lepší supervizi. Je třeba se zaměřit také například na tu vhodnost MIFIDu, což je zase velice důležité, aby se zajistilo, že e, lidé dostanou správnou míru poradenství při volbě těch vhodných produktů takže eh, tady o tom, o té otázce vhodnosti hovořil i zástupce ESMY. Zase je to velice důležité brát v potaz. Fintex může být nápomocný, pokud to povede k vytvoření jednodušších, transparentních a efektivně nákladových produktů. Tady digitalizace k tomu určitě může přispět. Uh, I'll attempt to rapidly answer um, two of these questions. Uh, first... Já se pokusím uh, odpovědět na všechny tyhle otázky. Za prvé, uh, potřebujeme konkrétní konečnou definici fintechu. Já si myslím, že definice není třeba. A je, myslím, docela zajímavé, že v debatách s těmi etablovanými institucemi stále častěji narážíme na to, že oni se také vnímají jako fintechy. Technologie jsou totiž jádrem jejich fungování, i když dnes nejsou na samé její špičce. A proto si myslím, že ten typ eh, prováděné činnosti je to, co by se mělo regulovat. Ne velikost nebo úroveň, eh, do jaké eh, ta instituce posílá technologie. Můžete pokračovat. Přesluchátka uslyšíte. A omlouvám se. A potom na druhou otázku. Vidím eh, nějaké eh, rozdíly mezi Evropou a zbytkem světa? Docela jistě ano, jsou rozdíly, ale teď je to ještě na počátku a těžko se to měří eh, vhodnost těch modelů. Určité oblasti, jako i, i, i uverování přímo na trhu, jsou možná vyzrálejší ve Spojených státech, zatímco jiné, jako vzájemná, vzájemná kam, jako kampeličky, jsou eh, rozvinutější v Evropě. Každopádně eh, vidím, že je tady velké nadšení z PSD2, tak aby se opravdu, tak aby se. Uh, ecosystem, but um,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 takže ještě paní zpravodajka, já vám chci poděkovat eh, všem eh, pozvaným hostům za tak fascinující slyšení. Bylo to velice zajímavé a poskytli jste nám mnoho podkladů k zamyšlení a já se velice těším tedy, jak na té zprávě budu pracovat eh, se všemi stínovými zpravodaji, protože když budeme mít produkty, které budou rychlejší, levnější a lepší, tak bychom měli tedy zajistit, abychom je dostali tady v Evropě, abychom byli opravdu konkurenceschopní na globální úrovni. Ještě jednou vám všem děkuji a doufám, že budeme s vámi všemi v nadcházejících měsících v kontaktu. Předseda, ještě jednou vám všem děkuji a my budeme pokračovat v našem pořadu um, jednání. Ještě jednou chci zopakovat, že toto slyšení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 Kirby, if you don't mind, we, we'll try to continue with the, with the committee. Takže pokud budete souhlasit, prosím o ticho, aby zasedání výboru mohlo pokračovat. Bueno, continuamos. Por favor. Takže budeme pokračovat. Já vás prosím, prosím, abychom to měli. Ticho, pokud si přejete pokračovat v rozhovoru, tak opuste tuto místnost a my budeme pokračovat se zasedáním našeho výboru. Děkuji vám. Continuamos ahora con el punto de... Takže nyní další bod našeho pořadu jednání. a tím je zřízení programu Unie na podporu zvláštních činností na zvýšení zapojení spotřebitelů a ostatních koncových uživatelů finančních služeb do tvorby politik Unie v oblasti finančních služeb v období 2017 až 2020. Takže následuje první výměna názoru a v první řadě má slovo zpravodaj Filip Lambert. Děkuji, pane předsedo. Já si velice cením tak početného publika, kterého určitě zajímají finanční služby. Doufám, že vás to všechny zajímá. A pokud vás to nezajímá, tak prosím pokračujte mimo tuto místnost. Pokud vás to zajímá, tak jste více než vítáni. Ano, ano, já už znám takové situace, já také vedu jednu pracovní skupinu. Budu pokračovat v angličtině, myslím, že je to tak lepší, takže nebudu vás tady příliš zdržovat. Jedná se o malou iniciativu, nicméně důležitou. A tato iniciativa financování organizací ve prospěch lepšího financování je taková průřezová iniciativa za účastí všech politických stran a myslím si, že i nadále bude panovat konsenzus, aby toto fungovalo. Myslím si, že lépe později než nikdy že jsme tedy vynaložili toto úsilí, abychom mohli podpořit návrh komise, zejména ten eh, první víceletý charakter těch finančních obálek, to znamená, aby tyto organizace mohly dobře fungovat a aby mohly pracovat nebo připravovat svoji práci a zajistili tak určitou míru stability. Pak, že určíme ty dvě organizace, eh, které jsem zmínil, Better Finance a Finance Watch, a, a eh, není to tedy jenom proto, že bychom tady nějak vypichovali partnery, ale jsou to opravdu dvě organizace, které eh, jak si zvítězily v té výzvě. A pak ten program se netýská, netýká jenom výzkumu a šíření informací, ale také právní práce. Takže máme tu pouze omezený prostor pro pozměňovací návrhy. Přejeme si to dokončit co nejrychleji, aby tedy organizace mohly dobře fungovat již od roku 2017. Ty pozměňovací návrhy jsou tedy omezeny, máme tu dva k působnosti, abychom zajistili, že politická poradenská práce je pokryta, ale také informování veřejnosti o tedy finančních eh, mm, zájmech. Pak eh, tu máme také návrh eh, k záměrům programu, to se týká vytváření evropských e, politik, e, samotných záměrů politik, zapojení G20 IMF e, Bazilejského výboru, protože hrají zásadní roli v definování globálních norem a následně vytváření legislativy. Jedná se o možné intervence v počátku toho cyklu, aby ty návrhy byly prodiskutovány za přítomnosti také úředníků EU, protože víme, že kdykoliv se třeba něco projednává, tento týden budou hovory v Chile a to bude mít zase dopady na eh, vytváření legislativy zde. Pak je tu návrh článku 3, to se týká příjemců, abychom se vyhli eh, jakémukoliv zmatení s pracovním programem komise. A tím akčním plánem tak tu navrhujeme změny článku 3, tedy požadavky na příjemce. Konkrétně bod 14 návrhu komise. Tady navrhujeme nový odstavec u článku 3, že příjemce zašle každoročně komisi popis svých aktivit na nadcházející rok, aby mohl být příjemcem z toho programu tedy detailní informace, záměry, eh, jaké počítají mít dopady, časový harmonogram a podobně, také indikátory pro hodnocení. Proč tak činíme? Eh, je to podobné, jako eh, to učinila paní Ford v IMCO a tak nějak jdeme již v duchu kompromisu s Imkem a přesunujeme ten odstavec 2 z článku 7 na trojku, tam oddělíme program eh, Unie od pracovního programu um, v oblasti lepšího financování a vyhneme se tak tomu problému, na který už jsme poukázali, že vzhledem k tomu, že evropské instituce neposkytují stoprocentní financování těm organizacím, tak je legitimní, aby nestanovovali také 100% jejich agendy. Uh, tedy eh, financujeme pouze část těch aktivit, tak by komise neměla mít eh, možnost stanovovat eh, celý ten pracovní program organizaci. Tedy jiným způsobem je to tak, kdo platí, ten rozhoduje, kdo neplatí, ten nerozhoduje. Takže to je vše, co jsem chtěl říci a velice rád si vyslechnu názory stínových zpravodajů abychom s tímto mohli pokročit co nejrychleji. Děkuji. Děkuji, pane Lamberci. A nyní dostanou slovo další stinoví zpravodajové, paní Piteka. First of all, I would like... Děkuji. Já bych nejdříve ráda poděkovala panu zpravodaji eh, za velice eh, přesný a vyvážený a odpovědný přístup k této eh, zprávě. Je to eh, důležité principiálně, ale technicky to není úplně to nejsložitější, co jsme tady eh, měli tady v Evropském parlamentu na ekonu. Jak už jste říkal, v roce 2010 eh, tady byla iniciativa napříč jednotlivými stranami, kde koordinátoři jednotlivých politických stran iniciovali tento program na zvýšení diverzity a Eh, informovanosti o finanční politice, takže eh, je pochopitelné, že budeme pokračovat v eh, této oblasti. Mohu říci, že ty pozměňovací návrhy jsou přijatelné a zejména se týká pozměňovacího návrhu 3, který je do značné míry technický. Ale abychom se pochopili, tedy vyhnuli takovému dorozumění. tak tam není financování komise, ale jde spíše o financování rozmanitosti hlasů v eh, tom finančním světě. To bude asi vhodné udělat takovouhle změnu v tom návrhu. Takže já nechci už zabírat více času, protože zdá se mi to, že je to poměrně snadná věc. Děkuji a za socialisty pan Ludvíkson. Děkuji za slovo. Ano, já vítám návrh komise eh, tohoto nařízení na podporu eh, iniciativ, tedy dohledu nad finančními službami. A komise začala s tímto v roce 2011, kdy šlo o to, aby eh, Eh, eh, aby uživatelé byli lépe schopni vůbec chápat finanční produkty a více, aby se mohli zapojovat do eh, legislativy upravující finanční produkty. To je důležitá komponenta finančního systému na kontinentě. A nyní je to i snažší pro organizace zastupující spotřebitele občanskou společnost, Eh, vyjadřovat se k evropské legislativě a co tady chybí, jsou dostatečné zdroje, tak aby finanční zdroje, tak aby skutečně mohli se zapojovat do velice odborných otázek, především v oblasti finančních služeb v Evropě. Je důležité, aby eh, eh, Eh, do legislativního procesu eh, vstupovala celá škála různých názorů, eh, zástupců různých sektorů a tyto organizace, ne, je, komise tedy by se měla, pardon, snažit právě, aby i mm, ta úprava, právní úprava finančních produktů byla pochopitelnější veřej, pro veřejnost aby se veřejnost mohla více zapojovat do přípravy a e, legislativy, komentovat ji. E, musíme k tomu vytvořit nové pracovní metody. A e, pokud tento pilot, pilotní projekt skutečně by se měl stát unijním programem, tak je třeba i, aby e, Eh, Finance Watch a eh, tyto eh, struktury byly více nezávislé na komisi, protože pouze tak budou mít důvěru veřejnosti, která bude mít důvěru v jejich nezávislost. Tyto organizace se musí snažit o plnou nezávislost na institucích. Musíme si dát pozor na případné konflikty zájmů. A pokud, nebo je je mm, těžké, aby vůbec tyto organizace dostaly finance. Proto bychom měli eh, pokračovat eh, s tímto programem až do <clears throat> konce programového období do roku 2020. Je to v zájmu veřejnosti. Já zcela podporuji zpravodaje v těch všech aspektech, které zmínila. Doufám, že nalezneme společně dobré řešení. Děkuji. Děkuji. Alde, pan Kaldešamal. Děkuji, děkuji, pane předsedo. A než eh, odejde ze sálu, tak bych chtěl využít eh, tohoto a eh, jak si eh, po, byla ho přát tedy k nové funkci místo předsedy, že se zde hovoří španělsky a za prvé jdu k, k, k jádru věci. Moje skupina bude podporovat kontinuitu, hm, tedy tu linii komise, pokud je o financování Eh, těchto úkolů. Jsme přesvědčeni, uvědomi eh, toho, že tady tímto vlastně budeme podporovat eh, lepší služby spotřebitelům a také i tímto budeme podporovat nezávislost. A budeme tím podporovat i nezávislost proti lobismu, lobbystům, což je nezbytné v pluralitním světě. A zde podle mě jsou důležité ta čtyři témata. Za prvé, peníze. E, takže tady e, nemám hm, hm, pochybnosti o organizacích, jako je OLAF a podobně. Já si myslím, že e, to ne. Ale já si myslím, že komise musí mít právo intervenovat do ročního programu nebo části tohoto programu a e, především dohlížet nad tím, mm, aby náhodou některé ty programy e, e, mm, nebyly náhodou v rozporu s pravidly Evropské unie a nebylo by možné tedy je financovat, nebo byly v rozporu se smlouvami a já myslím, že zpráva pana Lamberce jde dobrým směrem. Dobře. Druhé téma, které nás hodně zneklidňuje, je to, že teď přišla další fáze eh, eh, používání těchto dvou organizací. Ano, zde mm, kromě toho je velice dobře, že zde se hovoří o tříletém plánu. Kromě toho, že je třeba podporovat i nezávislost, tak je třeba, aby eh, eh, se mohlo eh, pracovat jaksi seriózněji, tedy ne v nějakých krátkých lhůtách a také, ale je třeba věnovat velkou pozornost šíření, tedy pronikání a eh, mm, eh, této činnosti mm, tak, aby byla známá a už, eh, už, používaná. A zde i výbor IMCO se tím zabývá, protože tady jde o to, aby to bylo užitečné pro spotřebitele. Tyto dvě organizace ale nedělají stejnou práci. Zde jedna je skutečně blízko spotřebiteli a řekněme tomu, co nazýváme občanskou společností, a druhá je spíše takovým jaksi výzkumným ústavem, to znamená, eh, poskat, pos, pos, eh, poskytuje poradenské služby eh, politikům, těm, který, kteří rozhodují. Mm, také si to oceníme samozřejmě, ale mm, komise si myslím, že by měla využívat výstupy těchto organizací a šířit tyto informace třeba různé členské státy také mají různé eh, národní agentury a je třeba, aby ty informace prostě se šířily, dostaly se úplně do všech koutů. Mm, jak jsem řekl, eh, v některých zemích to vůbec nemá žádný efekt, žádný dopad, tak komise by to měla pomoci a zde v tomto smyslu navrhnu pozměňovací návrhy. Takže eh, samozřejmě E, já zcela obdivuji práci pana Lamberce a i paní Cox a tomu, co e, tedy výboru IMCO. A my určitě předložíme určité konstruktivní návrhy v okamžiku, až se bude přijímat ten, tato zpráva. Děkuji. Děkuji za Gue McCarthy. Děkuji, pane eh, předsedo, děkuji zpravodaji za tuto práci na návrhu zprávy. Ano, my jako ostatní frakce podporujeme gro návrhu komise a podporujeme i pozměňovací návrhy zpravodaje. Je zde několik bodů, které bychom velice rádi, aby se ocitly v závěrečné zprávě. Musíme uznat práci, kterou provádí Finance Watch a Better Finance. To je velice široká činnost. Je to mm, odborné poradenství například eh, mm, tyto eh, a jejich výstupy jsou velice důležité i pro naše instituce. A já myslím, že většina výborů našeho výboru určitě profituje osobně z jejich výstupu. Také třeba uznat, že je třeba, aby ty aby tyto organizace mohly pracovat efektivně, to znamená, aby mohly zastupovat zájmy spotřebitele veřejnosti. Eh, a tyto organizace musí operovat zcela nezávisle, tedy nezávisle na všech institucích. A tato nezávislost znamená, že témata, kterými se zabývají a ty jejich eh, eh, výsledky se nebudou vždycky všem líbit. To je v tom je ta nezávislost, eh, jak jsem řekl. Eh, tyto organizace musí zastupovat zájmy veřejnosti a tyto organizace musí tedy moci pracovat nezávisle, nezávisle na komisi, i, pře, i připravovat eh, nezávisle svůj roční pracovní program. To chceme, aby právě figurovalo v závěrečné zprávě a těšíme se na spolupráci se spravodajem a se stínovými spravodaji. Děkuji. Thank you, Beatrix von Děkuji, Beatrix von Stork. Děkuji, pane předsedo. Eh, pane zpravodaji, při vší eh, té eh, jednohlasnosti, která zde panuje, už jsem posledně hlásila určitý nesouhlas a příliš se toho nezměnilo. Není mi příliš jasné, proč bychom z evropských rozpočtových prostředků měli financovat lobistické spolky, jako je Finance Watch a Better Finance Eh, proč bychom eh, měli eh, platit organizaci, která nám bude radit s legislativou k ochraně spotřebitelů? Máme všechny možnosti ptát se různých výzkumných ústavů, používat zdroje parlamentu, můžeme použít naše eh, spolupracovníky frakcí. Máme vlastní eh, zaměstnance, máme tady polostátní a soukromé výzkumné ústavy. Je tady celá eh, řada zdrojů, ze kterých můžeme čerpat. Proto si kladu otázku, proč daňový poplatník k tomu ještě navíc musí dávat 6 milionů eur na lobistické spolky z evropských prostředků, které nám poradí něco, co už je známo. Jedná se o 6 milionů eur ročně na léta 2017 až 2020 a proto jsem eh, předložila eh, pozměňovací návrhy, eh, které umožní doběhnutí těchto dotací a budu ráda za vaši podporu. Thank you. Děkuji. Máme tu také zástupce komise. Pan Sales, prosím. Děkuji, pane předsedo. Dobré odpoledne všem. Já se pokusím hovořit stručně. V první řadě bych chtěl poděkovat panu zpravodaji za výtečnou práci na tomto návrhu a také za ty vesměs pozitivní podporné připomínky stínových zpravodajů. Myslím si, že záměr toho návrhu byl dobře zhrnut panem Lambertem a do určité míry i panem Ludvíksem, takže to nebudu rozvádět dál. Ještě eh, se chci vrátit k některým připomínkám a návrhům, i když eh, zatím nevím, jaký bude tedy potenciál těch pozměňovacích návrhů, ale co se týče těch modalit pracovního programu a rozlišení mezi články 7 a 3, z toho, jak jsem to pochopil, toho pana zpravodaje tady asi ty záměry nejsou úplně stejné. Uvidíme, jaký dopad ty potenciální změny mohou mít i také eh, s finančními pravidly evropského rozpočtu. Tady máme takovou, řekněme, výhradu přeskumu. Musíme prostě to eh, zkontrolovat s těmi finančními pravidly. A pak ještě eh, připomínky pana Kalvého Žambona. Tady mm, mohu potvrdit, že komise si přeje e, vykonat tyto programy a musíme být tedy opatrní e, v těch e, vyjednaných výdajích, jak jsme se ponaučili z, z minulosti. My nemusíme zablokovat ty postupy v těch organizacích, spíše přistupovat nějak komplexně a zajistit tedy, že to bylo vynaloženo prostřednictvím těch závěrečných plateb. Jak tedy to vyplynulo i z dnešního hovoru, z dnešního hovoru máme tu tedy přípravné eh, fáze, nyní se blíží nová struktura a my tedy jsme rádi, že i výbor Ekon postupuje rychle a doufáme, že se parlamentu podaří to konsolidovat s výborem INKO a jejich příslušným stanoviskem, které má být brzy schváleno, tak aby se tedy tato práce mohla eh, pohnout ku předu. Rychle, jak řekl pan Lambert, bylo by dobré a bylo by to také ve prospěch zajištění plynulosti toho financování od počátku roku 2017. To je vše, pane předsedo. Děkuji a nyní tedy závěrečné připomínky pana zpravodaje. Děkuji, pane předsedo. Já děkuji kolegům, kteří podpořili tu iniciativu. Myslím si, že eh, tu máme rozsáhlou většinu i eh, průřezově mezi politickými stranami. Myslím, že všichni vidíme ten zájem této iniciativy. Paní von Stork bych chtěl říci, že samozřejmě nevidíte to možnost užití, ale v tom případě jste v menšině a obávám se, že pokud nedosáhneme nějakého kompromisu mezi podporou činnosti a zastavení, myslím si, že ta koalice pro to pokračování tu je ve většině. Chci ještě říct jednu věc. Je, jsou to ta lobby v mém slovníku, která po uh, popisují lidi, kteří obhaňují určitý zájem, na tom není nic špatného, ale já si to pletu, ta lobby s organizacemi, které Eh, obhajují určité eh, nekalé zájmy, protože tyto dvě organizace nemají žádné zájmy, aby tedy něco obhajovali. Oni nemají žádné příjmy, žádné přínosy. Oni to obhajují ve prospěch společnosti. Proto bych tyto organizace nenazval jako lobistické organizace jsou e, financovány, e, zda mohou být financovány ze strany nadšených občanů, tak tomu zatím ještě není, možná to tak jednou bude, ale my jakožto evropské instituce vystupujeme tak trochu jako ti business angels, prostě umožňujeme fungování věci a uvidíme, kam až to tady zajde. Takže já doufám, že se nám podaří vytvořit takové konformici, které překonají ty rozdíly mezi námi. A ještě na komisi, ano, prověřte prosím vás, co je schůdné v rámci těch pravidel, protože my chceme dodržovat pravidla a doufám, že to vše bude probíhat rychle. Já vám děkuji. Lhůta pro pozměvací návrhy 8.12. Um, jejich zvážení 12. ledna a hlasování na výboru 26. 5. ledna a na plénu v březnu. A nyní další bod našeho pořadu jednání a tím je výroční zpráva o politice hospodářské soutěže EU. Projednání pozměňovacích návrhů s pravodajem je Tibor Šány. Prosím, máte slovo. Thank you very much, Mr. Chairman. Děkuji vám, pane předsedo. Já musím eh, říct, že to je jenom zdvořilost, ale upřímnost, když řeknu, že děkuji svým zpravodajům a prakticky všem, kdo eh, přispěl eh, k návrhu tohoto stanoviska. Musím vám říct, že v posledních několika dnech jsme společně pěkně pracovali a bylo to plodné. Až do posud. Během eh, celé této eh, záležitosti jsme měli velice efektivní a plodná zasedání eh, sínových zpravodajů. Dvě tedy. A snažili jsme se schrnout kompromisy, do kompromisu názory jednotlivých politických frakcí a také zohlednit stanoviska výboru z jednotlivých z začátku měsíce a dnešní stanovisko výboru pro zemědělství. Takže jsem vděčný za to, že jste byli k dispozici e, k bilaterálním jednáním, i když musím říct, že jsem mi nepodařilo se setkat se všemi zúčastněných, ale s velkou většinou lidí, kteří jsou odpovědní za tuto záležitost. Další upřímné eh, upřímný postřeh, který se eh, tak trochu liší od jiných příležitostí. Když eh, zpravodaj chce bojovat o nějaké skvělé a ještě skvělejší nápady. Mně nešlo o to, aby někdo vyhrál nad někým, ale ale abychom zde měli co nejjasnější obraz o tom, jak tento eh, parlament vnímá situaci v oblasti hospodářské soutěže v Evropě. Návrh zprávy eh, tedy se točí kolem šesti otázek, má šest kapitol. A, a začíná to nejdůležitější a to je integrace eh, jednotného trhu z hlediska hospodářské soutěže. Je to nejdůležitější. Druhé, eh, a to je eh, důsledek moderní doby, je to digitální jednotný trh. Za třetí, také velmi aktuální otázka, které parlament věnuje velkou pozornost, je státní pomoc. Potom ta čtvrtá, se zaměřuje na tradiční eh, v antitrustové, antikartelové eh, procedury a kontrolu státu, ovládání státem. Potom jsou tady sektorální aspekty, jako energetická unie a zemědělství. A za šesté, úloha národních eh, úřadů hospodářské soutěže, které jsou opravdu velmi důležité. Celkově jsme se eh, pokusili se stínovými eh, zpravodaji eh, položit velmi zvláštní důraz na to, jak posílit tedy ten konkurenční charakter na základě této politiky. Já bych rád zmínil několik čísel. Byl jsem velice rád, když jsme dostali, eh, když jsem dostal tolik pozměňovacích návrhů od vás, kolegové. Celkově jich bylo 439. A to nemyslím vlastně první nástřel, to je vždycky jenom takový stručný dokument. Vzhledem k tomu, že je omezený, do délky. Ale každopádně ty pozměňovací návrhy byly eh, velkou pomocí, abychom mohli eh, vytvořit tedy obsah tohoto, nebo dotvořit obsah tohoto eh, textu. Dohromady máme 27 kompromisů, ale měli byste mít na paměti, že některé z nich jsou ještě předmětem debat se stínovými zpravodaji, a to velmi konstruktivně. Takže si myslím, že eh, stínoví kolegové dostanou aktuální seznam kompromisů hned po tomto eh, zasedání. A doufám, opravdu velmi věřím, že zítra se nám podaří dotáhnout všechny ty věci, eh, kde jsme byli schopni dosáhnout dobré a rovnováhy uspokojivě do konce. Všichni samozřejmě chápeme politické priority těch jednotlivých uh, skupin. A mohu říci, že jako zpravodaj jsem velice citlivý tomu, co říkají ostatní kolegové. Byla tady eh, žádost eh, politických eh, frakcí. k některým konkurenčním tedy aspektům. A mm, já vám musím říct, že jsem dostal více než 50 pozměňovacích návrhů, které se týkají přímo otázky zdanění. Máme asi 40 pozměňovacích eh, návrhů k zemědělství a o něco více než 40 k eh, jednotnému digitálnímu trhu. To jsou všechno otázky, které souvisí s hospodářskou soutěží. A kolegové, vy správně eh, jste vytyčili směr, kterým jsme se měli ubírat a kterým jsme se ubírali. Jsou tady samozřejmě některé sporné věci. Víte, myslím, že tady to není žádná noční můra, a když řeknu, že naším základním eh, cílem je dosahovat eh, stále užší unie. Takže když tady máme fiskální unii, tak já to chápu tak, eh, že výhrady některých kolegů k tomu, jak se můžeme pustit tímto směrem, eh, prostě jsou zohledněny v té zprávě a teď už jsou eh, zde tedy odraženy skutečně názory parlamentu, nejenom některých politických frakcí. Někteří z nás máte určité, eh, mají určité pochybnosti k sociálnímu dumpingu, ale myslím si, že tuto otázku je třeba eh, řešit tak, jak jej eh, parlament řešil tady v minulých letech. Takže tady to nemusíme řešit. Třetí věc, na kterou já bych poukázal v souvislosti tedy s těmi eh, ožahavějšími věcmi, je ten evergreen a sice jmenování konkrétních pachatelů, konkrétních hříšníků. Myslím si, že tady opět můžeme nalézt tu správnou rovnováhu, protože já chápu několik eh, žádostí, že eh, když neřekneme ne, jasně, oč šlo v konkrétních případech a o koho. Tato zpráva bude příliš obecná a to nedává příliš smysl. Ale zároveň je tady velice omezené eh, vyjmenovávání konkrétních aktérů na trhu, protože Nechci, aby uh, nějaká zpráva uh, najednou byla eh, zlatými stránkami nebo modrými stránkami, nebo jak bych to nazval. Některé politické frakce měly také výhrady k uh, zmínkám o zvláštních uh, situacích uh, v hospodářské soutěže v uh, odlehlých uh, nebo okrajových oblastech. Myslím, že jsme mohli nalézt ten nejlepší kompromis nakonec. Se nám ho podařilo nalézt. A můžeme to probrat ještě zítra. Takže, když tady vyjmenovám ty eh, dobré zprávy, tak máme eh, spoustu pozitivních příkladů, kdy eh, velká většina různých frakcí se shodne na shodném na stejném stanovisku, zdanění zprávy po jednotlivých zemích, digitální jednotný trh, online konkurence, ekonomika sdílení, Mm, eh, nařízení o obecné blokové výjimce, eh, zemědělství, eh, letecká doprava a vymáhání předpisů v oblasti DG, nebo posílení DG Comp. A potom také kontrola s kontrolní pravomoci v rukou Evropského parlamentu. Takže Pane předsedo, já si myslím, že eh, silná a efektivní politika hospodářské soutěže byla vždycky uhelným kamenem evropského projektu a proto evropská eh, politika hospodářské soutěže je základním nástrojem pro eh, řádně fungující vnitřní trh Evropské unie. A s tím skončím a rád vyslechnu vaše názory a připomínky, i když tady zase není takový velký dav v tuto chvíli, ale Doufám, že eh, eh, zde vyslechneme eh, úspěšné, tedy cené připomínky a pokročíme dále. Děkuji, pane předsedo. Já vám děkuji za EPP kolega Martuče. All'entrata di Elisai. Takže mm, v mm, v 18. století existoval takový eh, kartel, eh, a kdy eh, tady který kontroloval příliv do Ameriky a takže tehdy vznikl tento kartel a Maďaři tedy Eh, tehdy byli hrdí, nechtěli eh, procházet tím kartelem, podrobit se tomu, takže nechtěli radši tam vstupovat. A tady vidíme, že opět eh, náš maďarský zpravodaj se chová stejně sebevědomně a s hrdostí. A já myslím, že všichni souhlasíme s tím, že překážky hospodářské soutěži jsou velký problém, velkou brzdou u nás a proto je třeba Eh, přijmout veškeré možné prostředky, nástroje, které uvolní tento trh, tyto překážky, a mm, tak, aby ty ceny byly konkurenceschopné a aby eh, se mohly eh, realizovat ideje a projekty těch podniků, které si to, tedy ty projekty, které mají hodnotu, si to zaslouží. A proto hospodářská soutěž je důležitá a často různé národní předpisy ji narušují a proto si myslím, že tato zpráva jde velice dobrým směrem eh, právě proti narušování hospodářské soutěže a apeluje na komisi, aby udělala vše, aby se ty překážky zrušily. Já je nepopiratelné, že to je vynikající práce 5. Eh, eh, červen, my, my jsme se již sešli nad určitými body, jsme se dohodli, ale ještě některé je třeba e, zorganizovat, vylepšit a my jako EPP se sejdeme a řekneme, jaké závěrečné doporučení. Ale já si myslím, že e, ještě, že je třeba kvitovat s potěšením, že zpravodaj e, se choval vstřícně vůči námětům všech stínových zpravodajů za, eh, při obou těchto schůzích, které jsme konali společně jako stínový. Děkuji. A nyní Sander Lunes. Děkuji, pane předsedo. Já chci také poděkovat zpravodaji. Já mm, mm, eh, děkuji za vstřícnost, otevřenost k diskuzi a za ochotu eh, mm, za ochotu zajistit si většinu ale já nejsem přesvědčen, že jsme na konci, ješ, ne, já myslím, že ještě před námi stojí dost práce. A mm, v tom stávajícím stavu obávám se, že EKR asi nebude to podpořit tuto zprávu, tak jak teď vyznívá, ale jak jsem i pochopil od zpravodaje, tak pořád ještě probíhají diskuze o eh, formulacích, za což děkuji poněvadž si myslím, že by bylo velkým zklamáním, kdybychom eh, tedy se nedohodli většinově na těchto klíčových otázkách, které jsou klíčové pro eh, trh celé Unie, pro hospodářskou soutěž. To musí podpořit všechny frakce, proto přeji hodně úspěchu zpravodaje a určitě pošlu také pár pozměňovacích návrhů. A pokud jde obsah samotný, tak hlavně Především jde o to, abychom hovořili o otázkách hospodářské soutěže. To je přece eh, obsah té zprávy. Daňová opatření eh, a státní pomoci také jsou samozřejmě důležité v této eh, diskuzi. To chápu proč eh, různé frakce by chtěly tam do té zprávy dát eh, pasáže o tomto, ale já si myslím, že bychom neměli jít moc daleko, eh, tak daleko, že bychom chtěli harmonizaci daní, fiskální integraci a tak dále a tak dále. Já se obávám, že to by šlo příliš daleko. Teď pokud jde o daňová opatření, která se považují de facto za státní pomoc, to je zásadnější diskuze kterou je třeba vést. Ano, je třeba se rozhodnout, jak, za co považovat tato, doporuči, tato rozhodnutí o státní pomoci, e, e, tedy pokud takový nástroj státní pomoci používá daný členský stát a potom ta firma musí vracet ty prostředky, otázka je, kam až jít zpátky, jak to vymáhat retroaktivně. Ehm, takže protože tady moho, může kolem toho potom vzniknout velká právní nejistota. A já jsem rád, že zpravodaj v tom návrhu eh, eh, apeluje na úřady hospodářské soutěže, aby rozhodovali rychleji a eh, také i tedy apeluje na stejnou rychlost Evropské unie, pokud je v tomto kompetentní. My jsme zcela pro to respektovat nezávislost orgánů hospodářské soutěže, především když řeší individuální kauzy, je důležité, abychom eh, neintervenovali do eh, probíhajících řízení. Budeme hm, spolupracovat se spravodajem a pošleme vám určité návrhy a doufáme, že zajistíme širokou většinu, eh, tak aby i frakce EKR tuto zprávu mohla podpořit. Děkuji. Uh... A e Paloma López Bermecho. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla v první řadě poděkovat zpravodaji za kvalitní práci, kterou provádí s těmi eh, kompromisy, eh, na kterých tedy pracuje a které zahrnují celou řadu eh, návrhů naší frakce. Myslíme si, že tato zpráva se přibližuje požadavkům evropské ekonomiky. Neomezuje se na takovou redukční vizi politiky konkurenceschopnosti. Vnímají jako nástroj pro působení na trhu a opravu jeho externalit. A v tomto smyslu tu vidíme zásadní pokroky v oblasti zemědělství školství Po těch eh, náročných obdobích, kdy jsme naléhali, vidíme, že je jí tady ukládána eh, velká váha. Za to opravdu děkujeme. Také poukazujeme na význam toho kompromisu o daňovém úniku. Tady si myslím, že Evropský parlament by měl jasně vyjádřit svůj názor vůči tedy DG Comp eh, tady v této oblasti. znepokojená z fuze Bayeru a Monsanta Ovšem, eh, chybí nám tu náš návrh 438, týká se bývalé komisařky Kresové. Ehm, předchozí zpráva hospodářské soutěži tady navrhovala určité případy těchto čivých dveří a myslím si, že tady v této oblasti bychom neměli být tak polemičtí jako ten, eh, to případ. Myslím si, že bychom měli něco dělat. Tedy obecně eh, jsme spokojeni s vykonanou práci a s tou línií, kterou tuto zpráva následuje. Děkuji. Já vám děkuji. Máme tu někoho za zelené? Matrix von Storch. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, Herr Berichterstatter. Děkuji, eh, pane předsedo, eh, milý pane zpravodaj. Eh, konkurenční politika je důležité téma v EU i zde a proto bychom u výroční zprávy o hospodářské soutěži se měli zaměřit na to, k čemu vlastně politika hospodářské soutěže je vytváří rovné podmínky, v jejich rámci mohou eh, aktéři na trhu, hospodářské subjekty jednat. Jedná se o prvotní eh, základně liberální myšlenku a EU ji eh, velice dobře přijímá, ale vzhledem k pozměňovacím návrhům a kompromisním pozměňovacím návrhům mám tady trochu obavy. Já varuji před tím, abychom tuto zprávu použili k řešení eh, témat, která nesouvisejí s politikou hospodářské soutěže. Prosím, eh, zaměřme se pouze na hospodářskou politiku a eh, tuto zprávu nerozšiřujme, aby z toho nebyl seznam přání všech různých daňových věcí k daňovému základu vyměřovacímu. To je pořád věc v svrchované pravomoci členských států. Pokud jde o investiční dohody a obchodní politiku, tohle všechno eh, do zprávy o politice hospodářské soutěže nepatří. Děkuji. Thank you. Děkuji. No, euh, eh, Nejprve já chci eh, poděkovat za práci našeho přítele Tibora a já jsem velice překvapená to, tím, co jsem slyšela teď naposledy říci, že fiskální politika vůbec se netýká politiky hospodářské soutěže, to znamená ignorovat veškerou práci eh, v Evropské unii, kterou už tady provádíme leta a léta. Já si pamatuju na jednu pracovní skupinu, která byla založena již asi před deseti lety pod eh, vedením paní Primarolo. Jejímž cílem právě bylo zabývat se otázkami hospodářské soutěže z pohledu daní tedy jak daně by mohly případně bránit hospodářské soutěže, takže je to provázané. A Evropská komise e, i takto e, intervenovala vlastně do e, kaus, které měly dopady daňové, takže já si myslím, že je třeba se držet této strategie, ta je přece velice efektivní ve službách hospodářské soutěže, která nebude zmanipulovaná. Děkuji. Porter, please. A nyní pan zpravodaj, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že ty příspěvky, které tu zazněly velice dobře, odrážely to jádro práce, kterou provádíme Takže takový stručný signál vůči skupině EKR. Opravdu velice, velice pozitivně nahlížím na to, že za několik hodin se nám podaří dosáhnout eh, veškerého konsentu a kompromisu. Myslím, že nejsme daleko od splnění tohoto cíle. Za druhé, já stále ještě vyzývám kolegy, i tady zas, máme tu zástupce různých politických skupin, aby ostatním kolegům sdělili, pokud kdokoliv tady vnímá, že některé jednotlivé pozměňovací návrhy se tam ne, nejsou zapracovány, tak mi to prosím dejte vědět, protože stále mám ještě manévrovací prostor pro zahrnutí určitých uh, návrhů, které tam nebyly řádně zapracovány. A opět ještě bych chtěl objasnit eh, to, že já, jakožto zpravodaj, jsem pochopil moji práci tak, že mám vytvořit takové souhrny maximálně jasné vašich názorů. To znamená, Dostal jsem se do určitých oblastí, jako třeba zdanění, a tam jsem dostal 50 návrhů. Já nemohu říct, že je to moc nebo málo, ale tak to prostě to vnímá parlament a tato podpora se musí věnovat stávajícím názorům Evropského parlamentu. Jak eh, řekla Permanš Bereš, um, ehm, ano, doba se mění. Před deseti lety jsme tu měli jinou situaci a za deset let to bude zase jinak. To jsou tedy témata, která eh, leží na srdci evropským občanům a samozřejmě i jejich zástupcům. A ještě bych chtěl potvrdit jednu věc. V této zprávě eh, každodenně tedy věnujeme pozornost tomu, zda ty potřeby řádně fungujícího vnitřního trhu jsou dostatečně zobrazeny, nebo zda to pořád ještě něco chybí. Vnitřní trh to je to klíčové slovo, tedy to, jak můžeme ochránit zájmy všech, a samozřejmě, že mě poměrně těší, že v této zprávě se odrážejí nejen zájmy podnikatelů, ale tedy zejména našich občanů. Takže ještě jednou vám, kolegové, velice děkuji. Myslím si, že všichni jste eh, velkou mírou přispěli, což je pro mne uspokojivé a stále tu mám ještě určitý prostor. V těch několika hodinách či dnech můžeme dosáhnout ještě dalšího pokroku a, a mé dveře jsou samozřejmě všem i nadále otevřeny. Já vám děkuji. A my se těšíme na veškerý tento pokrok. Hlasování proběhne 5. tedy projednání 5. prosince, abych a hlasování na výboru 5. prosince a na plénu v únoru. Tímto uzavírám dnešní zasedání a další eh, schůze se bude konat v pondělí 5. prosince od 15 do 18.30 a ještě máme společné zasedání Libe Ekon 1. prosince od 9 hodin ráno na téma praní špinavých peněz.